Goedemiddag, collega's. Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Rád bych zde dnes přivítal také zástupce komise a účetního dvora a také asistenty a spolupracovníky parlamentu a skupin. Já budu dnes předsedat, protože pan de Magistris bohužel onemocněl. Možná, že se dostaví zítra, ale dnes přítomen nebude a zastupovat ho budu já. Máme kokoby a také materiály ke schůzi. Všichni máte k dispozici. První bod, který nás čeká, je přijetí pořadu jednání. Tady mám žádost skupiny SAD o mírnou změnu v dnešním pořadu jednání. Půjde o to, že přijetí pořadu jednání, schválení zápisů a tak dále, sdělení předsedy. A pak je ta zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o strukturálních fondech a zásobování vodou. Spravodajem je pan Tamáš Dojč. A potom máme zvláštní zprávu Evropského účetního dvora o zvláštních opatřeních ve prospěch zemědělství nejvzdálenějších regionů. Paní zpravodajkou je paní Kestinger. No a dále bodem číslo 6 jsou následné kroky po odmítnutí udělení absolutoria a tak dále. No a SAD požádali o to, aby se vyměnili body 5 a 6, takže abychom nejdříve probrali bod 6 a potom pokračovali bodem číslo 5. Právě to prověřujeme, jestli budou souhlasit i zpravodajky paní Kestinger a paní Matie. Pokud to bude možné, tak to tak uděláme, to navrhuji. Pane Gajere, souhlasíte? Dobře. Takže tím jsme změnili pořad jednání. Pokud s tím tedy souhlasí i paní Kestinger a paní Matěje, probereme tedy nejdříve bod 6 a potom bod číslo 5. Má ještě někdo nějaké poznámky? Ne. Takže se dostáváme k bodu pořadu jednání číslo 2. Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2010. Minulý de- týden jste tento zápis obdrželi mailem. Normální postup je takový, že pokud by někdo z vás měl poznámky, prosím, ozvěte se. Pokud nikdo nemá žádný zápis, na konci současného zasedání schválen. Dále sdělení předsedy, mnoho jich nemám a všechny poznámky stojí v Kokobu Info. A to v několika jazycích. No, jsme také vysíláni na internetu a když si zapnete mikrofon, tak bude na internetu také váš snímek. Dále mám další sdělení, bod číslo 7, který nás čeká zítra ráno. Nebude zde zástupce účetního dvora, pan Galeo, nemůže se dostavit z osobních důvodů a zastoupí ho paní Oši. Pan Oši, sice irský člen účetního dvora. Vidím, že se eh, zástupci účetního dvora poněkud diví, ale ano, je tomu tak. Zítra se nedostaví pan Galea, ale paní, pan Uši. Tak a nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři a to je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora. Je využití výdajů na zásobování vodou na spotřebu v domácnostech v rámci strukturálních opatření EU maximálně efektivní? Je to zpráva číslo 9 z roku 2010. Tým Massima Vádyho vypracoval zvláštní zprávu a zpravodajem je pan Tamáš Dojč. Proto navrhuji, abychom nejdříve udělili slovo zástupcům účetního dvora a potom kolegu Dojčovi. No a dále se mohou vyjádřit členové, kteří se chtějí vyjádřit. Takže prosím, máte slovo. Grazie, signor presidente. Děkuji, pane předsedající. Správní, zvláštní zpráva účetního dvora, která je námi předkládána dnes eh, má za účel proskoumat financování v oblasti eh, zásobování domácností vodou. Jde o evropské prostředky, které eh, plynou do evropských politik. Je potřeba promyšlené využívání přirozených zdrojů v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Zpráva, kterou předkládáme, odpovídá na otázku, jestli prostředky, které zamýšlíme a vynakládáme na podporu spotřeby v domácnostech, jsou vynakládány efektivně. Účetní dvor se soustředil především na to, jestli používáme také ta nejvhodnější řešení pro oblasti, kterých se to týká. Soustředili jsme se také na to, jestli ty projekty, které jsme zavedli, opravdu zlepšily zásobování domácností vodou a jestli ty projekty vedou ke snížení nákladů pro evropský rozpočet. Eh, prověrka proběhla ve čtyřech členských státech Španělsku, Portugalsku, Řecku a Itálii. Eh, tyto státy obdržely 90 těch prostředků mezi lety 2000 až 2006 a šlo celkem o 4 miliardy eur. Výsledky prověrky se opírají o namátkovou kontrolu 29 projektů, které byly dokončeny. Můžeme konstatovat, že prostředky určené na kofinancování infrastruktur pro distribuci vody sloužily k tomu, aby se zlepšilo zásobování domácností vodou. Ale je nutno říci, že bylo možné dosáhnout ještě lepších výsledků s nižšími náklady. Ale nyní k těm nejdůležitějším výsledkům, které obsahuje zpráva. A co se týče těch řešení, proto abychom optimálně odpovídali na potřebu a spotřebu v oblastech. Často se tam hovoří o potřebě a často se zapomíná na to, že eh, klesá spotřeba vody na hlavu v postižených oblastech. A často jsme také nezohledňovali zdroje, které již byly k dispozici. Ehm, Dále zde byl přístup, který se soustředil na dodavatele. Tam, bylo, tam šlo o to zlepšit nabídku. Je potřeba využít nabídek pro to, abychom zlepšili stávající zdroje, spíše než abychom nabízeli další možnosti. Je potřeba se také soustředit na systém, aby nevznikaly proluky v zásobovacím systému a aby se také lépe propojovalo využívání těch sítí, aby také mohlo dojít k flexibilnějšímu využívání zdrojů, které jsou k dispozici. No a co se týče těch velkých projektů regionálního rozvojového fondu, anebo Fondu soudržnosti. K těm je možné říci následující. Správní orgány členských států Ehm, zavedli programy, které byly součástí všeobecnějších programů a ty přinášely určitou přidanou hodnotu. Je tedy nutno říci, že komise někdy stanovila podmínky pro čerpání prostředků, ale nevždy prověřovala, jestli ty podmínky opravdu byly splněny. Účetní dvůr proto ve své zvláštní zprávě vyslovuje určitá doporučení. Tak například, aby členské státy prováděly důkladnou analýzu stávajících zdrojů a monitorovali, jak klesá spotřeba na hlavu, aby také zjistili tu konkrétní spotřebu vody v postižených oblastech. A co se týče nabídky, je potřeba také najít sofistikovanější řešení. Je potřeba lépe využívat nové zdroje. Komise by měla dále předem prověřit, jaká je struktura prostředků a jestli ty prostředky plynou do oblastí, ve kterých byla přijata všechna opatření proto, aby docházelo k řádné zprávě zdrojů. Členské státy bychom měli podporovat také v tom, aby přijímali další opatření, pokud by zatím tato opatření přijata nebyla. No a co se týče těch cílů, prověrka ukázala, že projekty celkově dospívají k dobrým výsledkům. Došlo ke zlepšení objemu vody a také k lepšímu zásobování vodou, došlo ke zlepšení kvality vody a služeb v oblasti zásobování. Ale některá zařízení době prověrky ještě nefungovala tak, jak měla. Došlo tam totiž k určitým spožděním v oblasti těch dodatečných infrastruktur. U některých zařízení docházelo k problémům k ob- s objemem vody. Učitní dvůr dospěl k závěru, že o výsledcích projektů bylo často podáván nedostatek informací. Výsledky byly často předkládány jen z části. Komise často stanovila eh, kritéria, která je potřeba splnit, ale často nedohledna na to, jestli ta kritéria byla splněna. No a co se týče těch doporučení, která z toho vyplývají, došel dvůr k následujícímu. Členské státy by měly již ve fázi plánování prověřit, jestli jsou doplňkové části eh, infrastruktury, jestli je možné je eh, dokončit včas. Měli by také zaručit systém dohledu. Komise by potom měla požadovat další informace, které potřebuje proto, aby vyhodnotila dopad těchto infrastrukturních projektů. No a to by samozřejmě mělo být součástí těch podmínek pro čerpání prostředků. A co se týče toho dopadu na rozpočet Evropské unie, došlo tam k prodlevám a k dodatečným nákladům v implementaci těchto projektů. No a to samozřejmě souvisí s nedostatky ve fázi plánování. Efektivita těch infrastrukturních projektů byla měřena především na základě dvou parametrů. Jedním z těch parametrů je eh, procento eh, objemu vody, které se ztrácí a které není zaúčtováno. Členský stát eh, Účetní dvůr vyzývá státy k tomu, aby ve fázi plánování se více soustředili na ty faktory, které by mohly způsobit určitou prodlevu. Je potřeba se soustředit na kvalitu analýzy těch vodních zdrojů a Státy by měly počítat také s rozšiřováním infrastruktur a zařízením podle toho, jak to v určitém regionu bude potřeba. No. A samozřejmě příspěvek z evropského rozpočtu by se měl opírat o analýzu eh, toho, kolik ty prostředky přinesly. A v této oblasti došlo ještě k určitým nedostatkům. To samozřejmě vedlo k tomu, že prostředky nebyly efektivně využity. Je potřeba zohlednit kapacitu projektu, je potřeba také pracovat s těmi poplatky, které se s tím pojí. A často dochází k tomu, že poplatky jsou zdvojeny. Často mm, ty prostředky by tedy měly vycházet, eh, počítat s nižšími čísly. Často dochází k tomu, že odhad prostředku je nižší, než jsou potom reálné náklady. Často jsou také, nejsou zohledňovány dopady na životní prostředí a poplatky, které se e, s tím pojí. Je také potřeba myslet na sociální udržitelnost a na příjmy rodin. Určitá část příjmů rodin je samozřejmě eh, směřována na spotřebu vody. Je potřeba zohlednit také kritickou úroveň těch nákladů pro rodiny, protože to je také důležitá složka. Ve zprávě se také objevuje názor, že cena pro rodiny by Eh, měla být upravena tak, aby se počítalo i s nákladů na obnovování infrastruktur a aby to celé vedlo k trvalé udržitelnému využívání vodu. To vše splňuje podmínky rámcové směrnice o vodě. Náklady na infrastruktury by od roku 2010 měly být eh, nahrazeny spotřebiteli. Účetní dvůr tedy doporučuje, že při stanovování částky podpory musí komise zohledňovat kvalitu, která se pojí s těmito žádostmi. A že tedy je potřeba zase započítávat náklady, abychom došli k efektivnějším závěrům. Takže takhle vypadala zpráva účetního dvora. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám i eh, účetnímu dvoru. Vidíme, že kolega Tamás takto prošel tou zprávou, předložil nám pracovní dokument se šesti doporučeními. Já bych se tedy ještě eh, konkrétně na to podívala, potom se zeptáme komise, co k tomu řekne. Samozřejmě budeme mít prostor, aby se k tomu vyjádřili i jednotliví kolegové. Samozřejmě nesmíme zapomínat také na čas, abychom to stihli. Děkuji za slovo. Pane předsedo a přítomní kolegové, já mám dvě připomínky. Nejprve bych chtěl poděkovat tomuto výboru a potom zprávě eh, Evropského účetního dvora. Také eh, děkuji panu Várimu. Zdá se, že máme nějaký problém s francouzskou verzí. Teď už problém byl odstraněn, takže můžeme pokračovat. Először azt szeretném megkérdezni, hogy most működik-e a tolmács. Znovu se tedy ptám, slyšíte už všichni tlumočení bez problémů? Je tomu tak. Jinak toto, toto zasedání se vysílá na internetu. Na internetu podle všeho vidíte prázdnou židli místo mne, ale já jsem zde takže prosím vás, musíte si zmáčknout tlačítko nalevo ode mě, tak, abyste byli vidět. Ovšem, když zmáčknu to tlačítko vedle mě, tak mě zase nemůžete slyšet. Takže buď mě nevidíte, nebo mě neslyšíte. Já si myslím, že je lepší přece jen, abyste mě slyšeli. Teď se ovšem vrátím k věci. Ještě jednou bych rád poděkoval panu Várimu z Evropského účetního dvora a jeho jemu týmu za tuto zprávu, která má opravdu skvělou kvalitu. Máme tedy před sebou dokument, který nám umožňuje opravdu důkladnou diskusi, která půjde do hloubky. Také vítám příležitost prodiskutovat tuto zprávu. Také máme k dispozici zprávu, kterou předkládám já jako zpravodaj za náš výbor. Já si myslím, že Evropská komise se také musí vyjádřit k tomu, jak pohlíží na zachování eh, evropských vodních zdrojů a jak k tomu vůbec přistoupí, protože to je zásadní zdroj. Dnes to ovšem není tím hlavním tématem. Přesto si myslím, že bychom se měli věnovat zachování vodních zdrojů Často hovoříme o globálním oteplování, změnách klimatu a podobně. Já si myslím, že eh, vodní zdroje jsou stejně důležité. A eh, források eh, ügyének. Ezért is örülök annak. Zásoby karbohydrátů. Já ještě jednou tedy děkuji za tuto zprávu, děkuji panu Várimu a jeho týmu a děkuji za příležitost prodiskutovat toto téma. Myslím si, že bychom se měli zaměřit zejména na vodní hospodaření, které bylo zdůrazněno v oddělené zprávě a já si myslím, že také zpráva výboru pro rozpočtovou kontrolu se na to zaměří. Eh, jak už eh, řekl pan Vary, mezi lety 2000 a 2006 eh, proběhl vývoj zejména v asi čtyřech nebo šesti zemích. Ve čtyřech zemích. Tady teď hovoříme o společných postupech v Evropské unii a já bych zejména chtěl upozornit na následující věc ve stávajícím programovém období 2007 až 2013 a také ve stávajícím rozpočtovém období v Evropském eh, Fondu pro regionální rozvoj a také Fondu soudržnosti máme 15 členských zemí, které mají nárok na eh, dotace pro udržitelné využívání vodních zdrojů. Eh, ty fondy, které jsou k dispozici, je asi 25 miliard eur. Neříkáme tedy, že eh, se tady bavíme o úrovni vývoje v době před pěti či deseti lety. Nepracujeme pro archívy nebo knihovny, protože to by tedy umožňovalo pouze docházet k závěrům jakými si komplikovanými převody. My tady hovoříme o tom, že musíme mít společné závěry, které nám pomohou ve stávajícím programovacím období a tedy s těmi 25 miliardami, tak abychom je mohli vynaložit, jak nejefektivně eh, eh, je to vůbec možné ve využívání vodních zdrojů. Vári úr, eh, A já nechci rekapitulovat všechno, co říkal pan Váry, co by zpravodaj, pouze bych řekl, že naprosto souhlasím s jeho závěry na základě analýzy a vyhodnocení, které byly jakýmsi východiskem. Jako zpravodaj bych řekl následující. Co se týče té zprávy Evropského účetního dvora. Nejprve bych zdůraznil, že naše výchozí pozice je, že v 21. století e, hovoříme o strategickém zdroji. Voda je strategický zdroj a zachování tohoto strategického zdroje je prioritou číslo jedna. cokoliv děláme pro zachování vodních zdrojů, je obrovsky důležité. Na základě zprávy účetního dvora je potřeba vyvíjet integrované modely pro hospodaření s vodou. Takže my musíme pracovat na jejich vývoji. Hovoříme tady tedy o všech těch moderních slovech ho říkáme integrovaný, komplikovaný, komplexní a tak dále. Ale nesmíme zapomínat, že tady vlastně jsou i určité environmentální aspekty a ekonomické aspekty, které musíme uplatňovat společně. Nesmíme je od sebe oddělovat. To znamená, nesmíme se zaměřit třeba jen na ekonomiku Samozřejmě, když hovoříme o financování, ekonomické otázky jsou velmi důležité, potřebuje to mít nějaké ekonomické zdůvodnění. Nesmíme tedy přílišně zdůrazňovat environmentální otázky, musíme dosáhnout mezi těmito dvěma oblastmi rovnováhy. A musíme se tedy ještě mnohem lépe zaměřit na, naši, na naše návrhy. Hovoříme tady ještě jednou, zdůraznuju o strategickém zdroji a využití vody a evropských fondů, které se s tím pojí, to samozřejmě neměří, kolik vody se využívá. ti, kteří provádějí projekty, třeba kolikrát také nemají úplně jasnou představu o objemu, o kterém se hovoří. Kolik vody se využije ve finále určitého projektu. Takže máme určité hráče, kteří využívají evropské zdroje, evropské financování pro zvýšení objemu čisté vody, pitné vody a máme tady tedy určitou otázku zásoby vody a na druhé straně máme evropské orgány, které poskytují financování, kde jde o snížení toho objemu. není možné, aby stejní hráči eh, podporovali oba tyto postupy, takže právě proto se musíme zaměřit na plánování a návrhy. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora se na podobný projekt zaměřuje. Zaměřuje se na projekt, který by byl zcela v souladu s nařízeními. Je to projekt který stále ještě není v provozu, protože není k dispozici potřebná infrastruktura. To je jako kdybyste měli auto, které už máte doma, ale nemáte k němu klíč. A dokud prostě do motoru e, nemůžete spustit motor klíčem, tak <laughs> mám to auto na nic. A podobné je to i s těmito projekty. Ještě bych chtěl říci, že všechny zúčastněné strany by se měly opravdu zapojit do celého procesu, aby měli přesné výpočty, měly by to být tedy eh, místní orgány, hospodářští hráči a další, kteří by měli důsledně spolupracovat a zapojit se do celého procesu plánování. Vážení kolegové, tolik tedy z mé strany. Hovoříme tady o vývoji či o projektech vývoje infrastruktury ve stávajícím programovacím období, kde výše možných financí, které jsou k dispozici, je 25 miliard eur. A musíme je tedy využít co nejefektivněji. Děkuji. Děkuji. Um, Velice děkuji. A nyní paní Ayala Sander, pan Makakis, ti požádali o slovo, ještě někdo se hlásí do debaty, takže zatím těto dva pouze. Čili možná bych nejprve dal slovo těmto kolegům a poté dáme slovo ještě komisi, aby se vyjádřila k bodům, které zde byly zmíněny, které se týkají dikce komise a které se také týkají členských zemí. E, velice děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, chtěla bych poděkovat panu Dojči za slova, za prezentaci, kterou právě pronesl a také za jeho doporučení. Domnívám se, že to zní velice rozumně a také to ukazuje, že je zapotřebí, abychom se poučili, zejména co se týče využívání strukturálních fondů a dalších fondů k tomu, abychom eh, mohli poskytovat a dodávat vodu vysoké kvality, zejména zemím Jižní Evropy, o kterých se hovoří v této zprávě. Jsou to země, kde dochází k obrovským problémům, co se týče dodávek vody. A zejména se to týká tedy využívání pitné vody. Ve zprávě Evropského účetního dvora se tedy hovoří o určitých bodech a já bych se chtěla zeptat, zda jste se soustředili právě na těchto několik jihoevropských zemí z toho důvodu, že jsou to země, které využívají evropské fondy právě pro tyto účely, které se týkají vody. Tři této země jsou země, které spadají pod soudržnost a e, využívá se, e, využívají také Eh, možnosti úprav vody. Týká se to tedy toho období 2000 až 2006. Tuto zprávu dostáváme v roce 2010, nebo byla vytvořena v roce 2010 a jsou zde různé eh, hovoří se také o tom, že vlastně ta spotřeba na hlavu eh, byla ovlivněna velkou krizí, vlastně to největší krizí, kterou tyto země prožily. Takže když to porovnáme s těmi prognózami, které byly provedeny v roce 2008, tak se chci zeptat, zda eh, Evropský účetní dvůr bral toto v úvahu, tento kontext. Eh, země, které mají zkušenosti s velkým růstem, který byl ukončen v roce 2007, kdy eh, také třeba došlo k velkému přílivu imigrantů, také je zde velký počet turistů, čili vzniká určitá nerovnováha co se týče také eh, jednotlivých, vlastně jednotlivých ročních období a dodávek vody. Jedna z těch eh, prognóz eh, z roku 2007 vlastně předpovídala určité hodnoty, pak je zde prognoza z roku 2008. Já bych na to chtěla upozornit, protože z se může, eh, vlastně, že byly učiněny určité prognózy, nicméně pak může dojít eh, třeba k neočekávanému růstu nebo nárůstu. Takže celkově bych tedy chtěla poděkovat Evropskému účetnímu dvoru, chtěla bych poděkovat, že upozornil na využívání osvědčených postupů a také, že upozornil na určité eh, paradoxy. Hovořil také o tom, že se třeba využívají určité osvědčené postupy, jako domácí měřiče vody, které umožňují zlepšit to, jak lidé hospodaří s vodou. A také je pravda, že jsme si třeba vůbec neuvědomovali, že poptávka nebo že využití vody se bude snižovat tak, jak se snížilo. Také je zde důležité upozornit na využívání různých vodních zdrojů, které jsou, blíz, které jsou umístěny blízko v blízkosti e, různých měst a vesnic. Myslím si, že je dobré, abychom se na to také zaměřili. A také je důležité podívat se na požadavky Evropského účetního dvora, aby nedocházelo ke ztrátám vody. Například eh, tedy díky renovaci infrastruktury, což jsou věci, které, nebo to jsou postupy, které eh, zlepší tu situaci. Nemusíme mít nové infrastruktury, ale zlepšit tu stávající a zlepšit kvalitu vody. Děkuji. Nyní pan Tače Kanekis. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych rád poděkoval kolegovi Dojčovi za zprávu a také za to, jak zdůraznil význam vody. Je opravdu skvělé, že účetní dvůr vyhotovil tuto zvláštní zprávu k takto citlivému tématu. Ale milé kolegyně, milí kolegové, měli bychom mít také jasně měřitelné výsledky v této oblasti a proto jsem se přihlásil, protože když se podíváte na tu zprávu, je tam také vidět linie k tomu, jak s tím zachází komise, jak členské státy, jak, eh, jestli mají k dispozici jasný cíl a jak zacházejí s prostředky, které jsou jasně omezeny. No a já bych rád vyzval kolegy k tomu, aby se podívali na ty nadpisy, které se tam objevují. Jsou naprosto jednoduché. Na straně 21 je například nadpis hodnocení finanční pomoci komisí a orgány správy a to, že to přineslo jen omezenou přidanou hodnotu nebo hodnotu navíc. Dále zde máme to, že e, řada projektů kvůli nedostatkům nebyla ještě zahálena, na, zahájena. Na straně 26 stojí dále, že u mnoha projektů dochází k omezením, takže tyto projekty nefungují. Na straně 27 stojí, že e, zprávy o výsledcích měly omezenou hodnotu. Na straně 28 stojí, že zásada úspornosti není dodržována tím, že jsou překračovány náklady. A pokračuje to. Operativní hospodárnost projektů, tedy některých je omezena a tak dále a tak dále, tak to pokračuje. Takže v této omezené oblasti zpráva staví pouze na těch poznámkách, o tom, že k tomu tématu nepřistupujeme správně. A to je důvod, proč bychom se jako parlament měli věnovat celé té problematice. Možná, že je možné, že v této nové fázi, kde nastoupili noví komisaři, a to se týká především pana komisaře Hána, že bychom s tím konečně začali, protože eh, ta nová komise se tím ještě zabývat nemohla a my bychom možná mohli té nové komisi říci, to pokračovat nemůžeme, protože takto pokračovat opravdu nemůžeme. V této citlivé oblasti je totiž jasně řečeno, že prostředky nejsou vynakládány hospodárně a že jejich využití není úspěšné. To je přeci jasný odkaz na to, že komise musí změnit svůj kurz a že nesmí být nadále vydávány prostředky na projekty, které mají jen omezenou hodnotu a přidanou hodnotu. Jen jsem vás na to chtěl upozornit, protože nás to bude v následujících měsících pronásledovat. Děkuji kolegu Dojčovi. Děkujeme. Mezitím se přihlásil ještě pan Böge. Hlásí se ještě někdo další? Ne. Takže vy jako poslední máte slovo, prosím, a potom dáme slovo komisi, účetnímu dvoru a zpravodaji. No děkuji, já budu velice stručný, protože v podstatě souhlasím s tím, co řekl zpravodaj. Jehož zpráva je naprosto vynikající a komplexní. Souhlasím i s tím, co sdělil Evropský účetní dvůr. Nicméně je jeden komentář, který eh, mě trochu zarazil a sice hovoří se o tom, že náklady na vodu by měl nést spotřebitel. Myslím si, že bychom měli také brát v úvahu určité sociální dopady. Například eh, některé rodiny využívají velké množství vody. Třeba rodina, která má hodně dětí, tak potřebuje hodně vody, nebo někdo, kdo má nějaké zdravotní potíže, tak spotřebovává více vody, takže to bychom měli mít také na paměti. Děkuji. A nyní dávám slovo komisi. Jsou zde tři eh, doporučení komise, k nímž bych eh, chtěla, abyste se vyjádřili a také bych vás poprosila, abyste se vyjádřili ke komentáři zpravodaji, po případě můžete i odpovědět na ještě otázky kolegů. Máme zde dva zástupce komise. Chcete hovořit oba dva? Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Zpráva Evropského účetního dvora došla k názoru, že strukturální opatření zlepšily dodávku vody pro domácnosti a že došlo také k měřitelnému pokroku, zvýšil se objem vody, zvýšil se také pokrytí Eh, sítí, zlepšila se jakost vody a také i dodávky a kontinuita dodávek. Účetní dvůr se soustředil pouze na čtyři členské státy, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Itálii, což jsou největší eh, příjemci právě podpory v oblasti vody. Celkově zde bylo 29 projektů, což však představuje pouze 13 celkových eh, projektů nebo celkových investic v tomto směru. Co se týče úlohy komise, tak členské státy jsou to, nebo členské státy mají prvotní odpovědnost za provádění, monitorování a kontrolu projektů spolufinancování. Co se týče těchto projektů Fondu soudržnosti a projektů EFRR, tak komise má příslušný právní rámec, který používá pro kontrolu. V rámci 2007 až 2013 zjednodušila komise kontrolu těchto eh, projektů, zejména které jsou nad 15 milionů eur. Pokud zde nejsou splněny tyto podmínky, tak nelze používat spolufinancování. Používáme speciální kontrolní listy a speciální školení. Takovou jednou z hlavních věcí, která se týká té zprávy, je zásada návratnosti nákladů. Eh, rámcová směrnice o vodě, zejména článek 9, se stal povinným pro všechny členské státy od 1. ledna 2009. A eh, vede to tedy k lepšímu využívání vody a také k lepším eh, návratnosti nákladů. Co se týče analýz nákladů a přínosů, ty byly v červnu 2008, ukázaly tedy, že je princip znečišťovatel platí a také, že je zde důležité udržovat tu zásadu návratnosti nákladů těchto projektů. Co se týče provádění těchto projektů, tak komise zdůrazňuje, že členské státy mají odpovědnost za provádění těchto, nebo za, za pro, vlastně za provoz těchto e, zařízení. Komise také e, ří, eh, tedy, m, mm, bere v úvahu, že jsou to složité projekty, které často jsou plněny se spožděním a vedou tedy k určitým spožděním v celkovém provádění. Co se týče doporučení zpravodaje, chtěli bychom rovněž se k tomu vyjádřit a také bychom chtěli ještě se vyjádřit k tomu, co zde zaznělo z úst poslanců. Rámcová směrnice o vodě byla e, přijata v roce 2000 a stanoví rámec pro ochranu všech vodních e, těles v Evropě což jsou eh, vlastně různé vodní zdroje a cílem je tedy zaručit do roku 2015 dobré hospodaření s těmito zdroji. Tato směrnice stanoví různá pravidla pro hospodaření s vodními zdroji. Do 22. Eh, března 2010 měly členské státy přednést také své plány pro povodí řek. Komise posoudila tyto plány a celkově také vytvořila speciální plán pro rok 2020, jak eh, chránit vodní stroje, jak také bojovat s nedostatkem vody a jak chránit eh, rozmanitost vody a půdu. Co se týče role komise, tak chceme připomenout, že v období 2007 až 2013 komise již zjednodušila postupy hodnocení eh, některých projektů Nyní zde máme konkrétní projekty, poskytujeme pomoc členským státům, když připravují velké projekty a chystají je předložit se tyto projekty komisi. Komise podporuje doporučení eh, z bodu 4 návrhu zprávy a zdůrazňuje, že právě členské státy mají odpovědnost za provádění projektu a že musí, do, eh, že musí Eh, splňovat všechnu legislativu EU. Komise však také zároveň uznává, že investice do infrastrukturních projektů jsou složité a jsou často činěny ve fázích. Eh, je zde tedy často problémem, aby ta infrastruktura vlastně byla vždy ve všech eh, fázích připravena. Myslíme si však, že je důležité plnit také směrnice, které se týkají tohoto této oblasti. Komise dále zdůrazňuje, že v období 2000 až 2006, na kterou se tato zpráva soustředila, se právě zvýšilo povědomí o e, důležitosti chránit vodní stroje. Dále zde máme zvláštní sdělení o nedostatku vody a o suchu, kde jsou také různé nové pre- e, preventivní opatření, jako e, snižování ztráty vod, Eh, otázka oceňování vody a tak dále. Co se týče účinnosti dodávek vod, tak to je zásadní. Bylo to také již zmíněno nebo zdůrazněno i v této diskusi. A ještě, eh, co se týče posledního bodu, tak 26. ledna komise přijala sdělení, které se týká regionální politiky a udržitelného růstu. Toto sdělení zdůrazňuje význam využívání stávajících strukturálních fondů pro dodávky vody. Nyní je to 8 milionů eur, pardon, 8 miliard eur pro období 2007 až 2013 pro eh, účinnost vodou a také eh, by to tedy eh, mělo být pro další postupy. Děkuji. Děkujeme. Děkuji vám také za to, že jste um, hovořil o tom sdělení, které bude schváleno ve středu. Samozřejmě to budeme určitě sledovat a nyní má slovo pan Váre. Můžu vám udělit slovo? abyste mohl zareagovat na jednotlivé otázky paní Ayala Zender a také na poznámku pana Bogena a možná také několik závěrečných poznámek, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Co se týče těch otázek, které jmenovala paní Ayala Zender, nejdříve bych rád vyjasnil jednu věc. Ta technická úloha, o které hovoříme jako účetní dvůr, když se podíváte na odstavec 15, na bod 15, je tam řečeno, že jsou prověřovány projekty na všech úrovních, jsou pořádány schůzky se všemi aktéry Eh, z lokálních úrovní a bavíme se o plánování, implementace a zprávy všech projektů. Účetní dvůr dále zapojil do celého procesu odborníky v oblasti zásobování vodou. To říkám z toho důvodu, že paní Ayala Zender nepochybně hovořila o něčem velice důležitém, ale je potřeba si uvědomit také politický kontext. To, co jako účetní dvůr vám sdělujeme, je velice objektivní. A to, aby to našlo odůvodnění v určitém politickém kontextu, to nespadá do naší kompetence, to je úlohou parlamentu. Rád bych dodal ještě jednu věc. Hodnocení účetního dvora eh, jsou vidět v těch tabulkách. Když se podíváte na ty tabulky, eh, hodnotíme období před krizí. No a co se týče té otázky pana Bogena, právem poukázal na problém sociální udržitelnosti. těch nákladů na zásobování vodou. Je potřeba samozřejmě, aby ty náklady platili spotřebitelé, ale je potřeba se také dívat na e, složení příjmů rodin. To samozřejmě také zohledňujeme. Podívejte se na bod 68 zvláštní zprávy. V tom stojí, že zásada propočítávání nákladů pro spotřebitele je v rámcové směrnici o vodě. Toho se drží také komise. Již předtím, než ta rámcová směrnice o vodě vstoupila v platnost, jsme měli k dispozici jiný dokument. Ten je uváděn v poznámce 35 účetního dvora. Takže víme, že tato zásada existovala již předtím. No a co se týče toho propočítávání nákladů pro zákazníka? tak v této souvislosti hovoříme o tom, že náklady mohou být modulovány i za zohlednění různých faktorů, například sociální nebo hospodářské dopady, stejně jako geografické podmínky anebo klimatické podmínky v oblasti, takže zde jde o sociální dopady, sociální, sociální dopady. To je první bod. Eh, tam stojí, že eh, není nutně potřeba vyžadovat zpět 100 všech nákladů. A dále citujeme strategii pro implementaci rámcové směrnice o vodě. Jde o dokument číslo 1 z roku 2004. Myslím si, že tím jsem zareagoval také na poznámku komise, která se týkala té rámcové směrnice o vodě a jejího vstupu v platnost. I my si uvědomujeme, že vstoupila v platnost v roce 2010, ale ta zásada opětovného získání nákladů, ta platila již dříve. Děkuji. Mevrouw Ayala Sender, u wilt nog Děkujeme. Ještě jednou, paní Ayala Sandr, chtěla jste položit ještě dodatečnou otázku, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedající. Ano, ráda bych zareagovala. Tu otázku bych nepokládala, kdybych před sebou neměla údaje, které udává účetní dvůr ve své zprávě. Například na obrázku 2, tam jde o skutečnou spotřebu vody v roce 2008. A pan Chacimarkakis také právem hovořil o tom, že jde o závěry účetního dvora, které vyplývají z tohoto hodnocení právě v těchto letech. V některých případech šlo o chybné hodnocení ex ante toho roku 2008. Rok 2008 je právě tím rokem, o který zde jde. V roce 99 se to celé schválilo, 2002 začaly ty projekty nabíhat a tehdy se počítalo s růstem. Počítalo se s růstem, ve kterém byly zohledněny i aspekty přistěhovalectví, turistiky a dalších. No a zkrátka se počítalo s tím, že ten růst bude pokračovat, že bude docházet k dalšímu rozvoji. Takže zde máme ty prognozy pro rok 2008, ale v roce 2008 zasáhla ta krize nejtvrději. No a účetní dvůr dochází k tomu, že ta, ty odhady byly špatné. A já bych proto ráda poprosila účetní dvůr, aby to zohlednila, nebo bych ne, ráda poprosila alespoň zpravodaj, aby to zohlednil, aby zohlednil to, že pro rok 2008 jsme předpokládali něco úplně jiného, protože zasáhla ta krize a všechno zničila. V tabulce číslo 2 je to vztahováno k závěrům. No a já bych prostě chtěla, abychom zohlednili tento rok 2008. Ta zpráva je velice technická, ale závěrem je, že ji musíme hodnotit nějak politicky. Takže technicky je zde řečeno to, co zde stojí. Měli jsme dobré prognozy, ale vypukla krize a vše se zhroutilo. Takže to je eh, to jediné, co jsem ještě chtěla vyjasnit. Děkuji. u. Eh, denk dat de opmerking dat we dit politiek moeten meenemen van uitermate groot belang is. Děkujeme. Samozřejmě je potřeba zohlednit ten politický aspekt, to je potřeba zohlednit i v absolutoriu. Pane Dojči, vy jste nyní dobře naslouchal a nyní máte závěrečné slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Mám pouze čtyři závěrečné připomínky. Nejprve bych chtěl všem poděkovat Děkuji kolegům za jejich skvělé návrhy i za tuto diskusi. Vidím, že zde v našem výboru se asi všichni shodneme na tom přístupu, který je potřeba zaujmout k vodním zdrojům. Souhlasíme všichni s tím, že voda je strategickým zdrojem v 21. století a že eh, tomuto zdroji tedy musíme věnovat zvláštní pozornost. To bylo tedy za prvé. Za druhé, paní Sender zmínila další věc, a sice, že je obrovsky důležité pracovat s přesnými údaji. Zdůrazňuje to i účetní dvůr, já to také zdůrazňuji. Potřebujeme dobře podložené odhady, protože jinak nedosáhneme účinnosti. Potřebujeme tedy dobré plánování a dobré odhady. To je asi potřeba zdůraznit více. Za třetí, když jsem poslouchal zástupce komise a také pana Chacis Marka Kise, z toho vzešlo, že potřebujeme jasný systém kontrol. Hovoříme o strategickém vodním zdroji, který se týká každého občana Evropské unie. Je to tedy jakási vlajková loď naší práce. Každý vidí výsledky, každý je zažívá na vlastní kůži. Takže zde potřebujeme opravdu dobré transparentní kontroly, co se týče využívání vody konečně mohli jsme se věnovat ještě do hlubších detailů otázce cen vody. Z pohledu účetního dvora je logické to, co se objevilo v jejich zprávě, a sice, že ceny jsou nízké, ale kolega zmínil velmi důležitou věc. Poskytování vody je služba. A když se podíváme na to, jak se věci odvíjely v posledních deseti letech, tak došlo k velké privatizaci v této oblasti. A zde máme ještě jednu zásadu a, zásadu, a sice zásadu ochrany životního prostředí, kdy ten, kdo znečišťuje, platí. To je také aspekt, který musíme brát v potaz také nesmíme znevýhodňovat chudé rodiny. A kromě toho tedy říkám, že řada těch poskytovatelů vody jsou dnes soukromé společnosti, které samozřejmě chtějí generovat zisk. Takže je potřeba nastavit dobré zásady pro stanovování cen a myslím si, že toto téma by si určitě zasloužilo samostatnou debatu. Souhlasím však s tím, že sociální aspekty nemůžeme ignorovat a zdůrazňuje to jak zpráva účetního dvora, tak i zpráva má. Děkuji. Děkuji vám všem. Pardon, ještě pan Vary by se chtěl vzít slovo. Ne. Tak to byl omyl. Dobrá, ukončíme tedy bod 4 a přejdeme k bodu 6, jak jsme si odsouhlasili na začátku. Obracím se na paní Mathieu. Ještě jednou opakuji, že si skupina SAD požádala o prohození bodů 5 a 6. Souhlasíte s tím, paní Matiu i paní Köstinger? Pokud ano, budeme pokračovat bodem 6. Pokud s tím nesouhlasíte, pak eh, dám slovo paní Köstinger. Dobrá, souhlasíte s tím? To je od vás velmi milé, takže můžeme přikročit k bodu 6 a to jsou následné kroky po odmítnutí udělení absolutoria Evropské policejní akademii CEPOL. Tahle hra má celou řadu dějství. Tohle je tedy pouze jedním malým dějstvím. Zde zase pokračujeme, eh, věnujeme se tedy těm následným krokům. Tady už opravdu by mělo jít o ukončení toho problému. Máme zde předsedu správní rady CEPOLu, ředitele CEPOLu a potom také příslušné členy Evropského účetního dvora vedoucího oddělení interního auditu komise. Paní Matěje, prosím. Tohle už je tedy čtvrtá diskuze v Kokobu. Také jsme měli diskuzi, kterou v Libe respektive vyžádal si i pan Busutil, aby proběhla diskuse i v výboru Libe. <laughs> Doufám, že pan eh, ředitel Cepolu má nějakou slevu na letenky, protože se bude lítat asi častěji. Eh, naposledy tady měl být 30.11., ale všechny ty otázky, které jsme měli, nez, nezodpověděl. To bylo zřejmě i proto, že jsme byli posledním bodem na pořadu jednání a proto pan předseda požádal o to, abychom se věnovali tomuto tématu ještě jednou. Mezitím pan Gonfi, tedy ředitel Cepolu, eh, poslal dopis, ve kterém všechny ty nezodpovězené otázky zodpověděl. Já už teď tady na něj nemám nějaké další otázky, ale opravdu by mě zajímalo, co nám řekne předseda správní rady Cepolu Nejprve se tedy obrátím přímo na něj, na předsedu správní rodu Cepolu, je to pan Bude. Jenom abych kolegy informovala o tom, co proběhlo eh, v roce 2007 v Cepolu. Eh, portugalské předsednictví obdrželo anonymní dopis, který potom eh, byl postoupen Olafu Trojce a eh, správní radě. Tento dopis naznačoval, že eh, v Cepolu dochází k nesrovnalostem. Ředitel Cepolu byl tedy požádán, aby se vyjádřil k některým otázkám 28. ledna 2008 na zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. Potom také tedy eh, přednesl prezentaci, to bylo za francouzského předsednictví. Bylo nám řečeno, že už se vyřešily vnitřní problémy. Potom během českého předsednictví byl zaslán úřední oficiální dopis eh, Evropskému parlamentu, eh, my jsme si vyžádali oficiální stanovisko, potom v následujícím roce všechny členské státy dostaly eh, seznam veškerých stížností, které se zaměřovaly na ty nesrovnalosti, ovšem nebylo možné je všechny prodiskutovat. Eh, švédské předsednictví, během švédského předsednictví potom došlo k určitým eh, nápravám, určitým změnám na vyžádání OLAFu. Já bych se teď chtěla zeptat, co jste dělali ve správní radě. Dejte nám prosím nějakou detailnější představu o tom, jak jste postupovali. Protože já si myslím, že váš postup nebyl uspokojivý. Já si myslím, že ta zpráva opravdu neprobíhala dobře. Slovenské předsednictví se tomu opravdu důsledně věnovalo. Myslím si, že velmi efektivní bylo i české předsednictví. Já si myslím, že tam došlo k zanedbání, co se týče toho finančního, finanční zprávy. Došlo tam k nesrovnalostem ve financích, ale také si myslím, že tam byly problémy s celkovou manažerskou prací jako by tam také chyběla koordinace mezi členy správní rady, nějaký vážný přístup, seriózní přístup. Během fr- francouzského předsednictví to vypadalo jako byste se snažili vyhnout přiznání zodpovědnosti. Není možné říkat, že jste nevinní a že jste pracovali řádně, když přinejmenším část viny padá na vaši hlavu a na hlavu vašich kolegů. Takže ve světle těchto připomínek, prosím, můžete odpovědět. Děkuji, to byly tedy velmi konkrétní a správné otázky eh, na zástupce Cepolu. Já tedy navrhuji, abychom nejprve měli všeobecnou rozpravu, než se obrátím na konkrétní představitele. E, také se zeptám pana uh, Ouši, zda bych chtěl hned zareagovat tedy za účetní dvůr. Děkuji. Já si myslím s vaším dovolením, že bych nejprve umožnil eh, panu předsedovi správní rady, aby zareagoval. Ještě pan Grey, možná by něco chtěl říci za komisi. Přejete si říct něco nyní nebo počkáte? Také počkáte, dobrá. Takže Cepol, prosím, máte slovo a můžete zodpovědět co nejvíce těch otázek. Takže prosím, pan předseda správní rady. a napot kívánok, tisztelettel köszöntöm jsem tam tagja. Vážený pane předsedo, Chtěl bych eh, pozdravit všechny členy tohoto výboru. Na úvod mi dovolte říci, že je pro mě ctí, že jste mě přizvali na, vaše, na vaši schůze a že zde vás mohu informovat o krocích, které správní rada učinila. Správní rada učinila kroky, které mají napravit všechna pochybení, která byla učiněna v minulosti. Asi jste si vyslechli o těch pochybeních od zpravodaje. Chtěl bych se omluvit jménem Cepolu za to, že v podstatě si jsme tak nároční na váš čas. My jako policejní nebo jako, jako policisté samozřejmě víme, že je důležité dodržovat zákon. Čili pokud eh, nejprve mám odpovědět na některé dotazy, tak se musím trošku vrátit do minulosti. Evropská policejní akademie byla založena v roce 2001 a nejprve byla financována členskými státy, respektive z rozpočtu členských států. V Kodani v roce 2001 byl vlastně takový ještě eh, přechodný sekretariát a v roce 2002 získala agentura vlastně první rozpočet. Tento rozpočet celkově eh, v podstatě hradilo 15 členských států. Poté došlo k rozšíření Evropské unie o dalších 10 zemí, mimo jiné také se připojilo Maďarsko a rozpočet také na, eh, vlastně narostl. Na základě rozhodnutí rady musel eh, CEPOL zřídit eh, stálý sekretariát, který byl umístěn ve Spojeném království. Nevím, zda jste navštívili tento sekretariát, zda jste viděli prostory. Já si myslím, že to místo není příliš vhodné, je to tak někde ehm, na takovém místě, kam se dost obtížně dostanete. Je to trošku z ruky, ehm, je tam špatné dopravní spojení takže lidé, kteří tam pracují, jsou na tom trošku obtížně. No, nicméně, na konci roku 2005 byl sekretariát CEPOLu nakonec zřízen, bylo tam celkově 15 stálých zaměstnanců a CEPOL začal pracovat. V té době činil rozpočet 4,9 milionů eur. Od roku 2006, od ledna 2006, jsme se stali Evropskou agenturou na základě rozhodnutí rady. Byl to také první rok, kdy byl náš rozpočet analyzován a posouzen a také se vlastně analyzoval způsob plnění našeho rozpočtu. V té době tedy eh, byla správní rada považována za úspěšnou. Správní rada v roce 2007 musela řešit dva problémy. Za prvé zde byl problém se sekretariátem a za druhé problém s naším ředitelem. Někteří členové eh, vyjádřili své obavy na schůzích správní rady. Výsledkem bylo to, že správní rada učinila rozhodnutí, a rozhodla, že Bývalý ředitel tedy musí eh, napravit situaci, která tehdy byla. Poslankyně Motě rovněž zmínila, že co se týče zprávy Evropského účetního dvora z roku 2007, tak to byl vlastně první dokument, který eh, upozornil na problémy a vlastně teprve v té době jsme si všichni uvědomili, že jsou zde závažné problémy. V, během slovinského předsednictví bylo tedy tomu eh, řediteli akademie správní radou nařízeno, aby napravil všechna pochybení, všechny nedostatky. Také eh, jsme ho požádali, aby vypracoval zvláštní akční plán. V polovině roku 2008 a na začátku roku 2009 došlo k velice přísným kontrolám, které rovněž eh, nařídila správní rada. A Eh, zejména se týkaly výboru, administrativního výboru. Byla také odhalena určitá pochybení a bylo nutné tato pochybení odstranit. Správní rada učinila další rozhodnutí a přikázala vypra- eh, vlastně zřídit určitou zvláštní kontrolní skupinu nebo inspekční skupinu, jejímž cílem bylo monitorovat veškeré finanční operace, veškeré finanční transakce. Jak to pokračovalo za českého předsednictví? Došlo k mnoha konfrontacím a nakonec ty všechny události vyvrcholily tím, že ředitel musel odejít. Rezignoval kvůli všem těm finančním pochybením, za které odpovídal. Následovalo švédské předsednictví, eh, v agentuře bylo určité přechodné období, kdy tedy bylo důležité, aby někdo nahradil ředitele. Nakonec roku tedy správní rada zvolila pana Ference Banfiho, co by nového ředitele. Pan Banfi se tedy stal novým ředitelem akademie. Ředitel Banfi působil velice profesionálně, Získal si také podporu celé správní rady, přepracoval způsob eh, řízení CEPOLu a také zcela změnil finanční řízení. Při, přizval nebo zaměstnal také nové finanční odborníky. A pomocí tohoto nového způsobu řízení se tedy pokaz, se pokusil v podstatě zlepšit veškerá pochybení, která byla, které bylo možné opravit, všechna ta pochybení z minula. Nový sekretariát, nový ředitel a nové vedení vyvinulo veškeré úsilí. Samozřejmě, že to jsou všechno úkoly, které budou si žádat delší čas. Některé věci jsme ještě nedokázali dokončit, já tedy doufám, že se nám podaří nakonec všechno dokončit a všechna pochybení odstranit během maďarského předsednictví. Došlo však už k takovým prvním pozitivním změnám, které vedou dobrým směrem. Například v minulém roce správní rada schválila nové myšlenky, nové návrhy ředitele agentury. Tyto návrhy mají restrukturalizovat sekretariát, aby pracoval efektivněji. Dále je zde také nový strategický plán, který již byl schválen a mm, připravují se rovněž různé nové nástroje. Zejména se to týká monitorovacího nástroje, který má sledovat, jak jsou plněny úkoly. Požádali jsme také různé odborníky z vnějšku, aby vypracovali zprávu o našem pětiletém úsilí. Tato zpráva by měla být hotová do března a měla by zanalizovat vlastně teď to pětileté úsilí CEPOLu a dále zde budou ještě nové návrhy, které se týkají budoucna. Tyto návrhy vychází z doporučení Komise, Rady a také Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Chtěli bychom i tato doporučení Mm, vlastně převést do praxe během maďarského předsednictví. Také chceme uspořádat konferenci, která se bude soustředit na aktivity CEPOLu. Měla by to být jednodenní konference, kde bychom také chtěli hovořit o budoucnosti této Evropské policejní akademie. Chtěli bychom učinit veškeré možné kroky, které zaručí to, že Eh, nebo aby se takové problémy neopakovaly v budoucnu. Dámy a pánové, já ze srdce doufám, že se mi podařilo vysvětlit vám všechny události a eh, veškerý kontext a také nastínit i, jakou budoucnost bychom si přáli pro naši agenturu a také samozřejmě zdůrazňuji i budoucí spolupráci Myslím si, že to mohu říci jak jménem sekretariátu, tak jménem managementu. Zcela jistě budeme dále spolupracovat jak s parlamentem, tak i s komisí a děkuji za pozornost. Eh, eh, Děkujeme. Já Nejsem odborníkem, ale nemyslím si, že byly zodpovězeny všechny otázky paní Matěje, ale možná, že se můžete přihlásit později a slovo má nyní pan Banty eh, jako ředitel a já doufám, že zodpoví také ty specifické otázky paní Matěje. Dále se přihlásil pan Fjellner. Hlásí se ještě někdo? Ne, takže pan Fjellner zatím jako jediný. Pan Vanfi má nyní slovo. Dámy a pánové, děkuji za pozvání. Jak už bylo řečeno, jsem zde po čtvrté na zasedání tohoto výboru, abych hovořil o zprávě týkající se CEPOLu. Upřímně řečeno, před několika lety jsem bloudil touto budovou a eh, přál jsem si, abych mohl se účastnit dění parlamentu. Teď už je to pro mě trochu těžší, ale doufám, že jednoho dne eh, nastane, dne, nastane chvíle, kdy má přítomnost zde bude za jaksi jednodušší. Nemyslím si, že to je nemožné. Chyby, ke kterým došlo, učinili lidé. A stejně tak tyto chyby lidé opraví. Možná k tomu dojde díky větší profesionalitě, většímu přijímání závazků, ale také možná díky větší empatii z vaší strany. Nikdo nespochybňuje potřebu evropského systému eh, pro výcvik policistů. Musíme mít možnost poskytovat globálně konkurenceschopné služby. Konkrétně bych tedy řekl, že v souladu s rozhodnutím parlamentu ze 7. října a v rámci třetí zprávy o pokroku, kde byly popsány všechny podniknuté kroky v souladu s víceletým plánem, který si parlament vyžádal. Bylo to schváleno eh, správní radou prostřednictvím koncenzu a týkalo se to tedy také služby vnitřního auditu. V uplynulém období náš interní audit zauditoval druhou zprávu o pokroku a dospěl k závěru, že CEPOLu se daří provádět víceletý plán a nepadly tam, neč nezazněly žádné negativní připomínky. Zároveň eh, tato zpráva zdůraznila, že některé jakési milníky nebyly jasně definovány a odsouhlasili jsme si, že je do budoucna nějakým způsobem lépe vydefinujeme. Další výrazný bod, který vzešel z našeho minulého zasedání, myslím si, že jsme poskytli adekvátní odpovědi na otázky paní Mathieu. Vysvětlili jsme tedy technické detaily náprav chyb z předchozích let. Já bych nyní rád využil příležitost k tomu, abych vás informoval o tom, že nedávno jmenovaný účetní úředník a také rozpočtový a finanční úředník jsou zde s námi. Pokud máte nějaké konkrétní otázky na jejich stranu, věřím, že vám odpoví. snažíme se jak si prokousat eh, vším, co ještě musíme dodělat. Je toho opravdu hodně, ale ke konci roku 2010 jsme se propracovali všemi těmi nedodělávkami, finančními nedodělávkami za leta 2008 a 2009. Myslím si, že nyní tedy eh, plníme své finanční závazky včas. Možná pouze během Vánoc došlo k určité prodlevě, která je ovšem neúplně relevantní. Eh, potom, co se týče náboru, všechno probíhá eh, rychle, dobře a pokud to tak probíhá, tak je vždycky potřeba aspoň půl roku, aby se nějaký nově zaměstnaný jedinec zapracoval. V roce 2010, po té, co jsem nastoupil do funkce, jsme přijali devět pracovníků na základě smlouvy na dobu určitou, potom jsme přijali několik eh, národních odborníků, kteří byli k nám vysláni a v tuto chvíli, chvíli se 26 dočasných eh, pracovních míst 21 eh, už jsou pokryty. Další eh, otázka, které, je potřeba, které se věnujeme, jsou ty soukromé výdaje a také management SEPOLu. Vím, že tam byly určité nesrovnalosti v číslech. Přijali jsme zjištění externích auditorů. A navíc jsem se obrátil na eh, bývalého ředitele s eh, žádostí o návrat určitých prostředků. To znamená, jednotlivci, kteří třeba využívali taxislužby na letiště pokud nevěděli, že to bylo nelegální. Chtěl bych říci, že to bylo regil, regulováno eh, předchozím ředitelem, takže oni opravdu předpokládali, že když využívali eh, tyto služby, ne, nedělali tak nic špatného, ale někdo za to musí nést odpovědnost a právě proto jsem tedy požádal o návrat těch prostředků. Eh, ta věc ještě není vyřešena, já čekám na odpověď bývalého ředitele. Také jsme dramaticky zlepšili oblast zadávání veřejných zakázek, jednak co se týče, perspekt, co se týče z hlediska e, budování kapacit. Konzultovali jsme také komisy, další agentury, o správ, tak abychom se informovali o správných postupech. E, předložili jsme Eh, dohody o rámcovém partnerství, tak abychom nabízeli smlouvy modulárním eh, odborníkům a školitelům. Za to jsme byli eh, kritizováni v minulých auditech. Ty smlouvy, které byly uzavřeny mezi jednotlivci a národními Eh, školícími středisky a nikoli polem Ty vypršely v roce 2009 a nebyly obnoveny. Co se týče výjimek, které byly komisi předloženy, ty nezískaly plnou podporu a proto stávající management navrhl správní radě, aby stáhl příslušný odstavec z finančního nařízení. Takže teď jsme v podstatě v takové fázi, kdy vytváříme společné osnovy, které by spadaly do eh, všeobecných dohod, do těch grantových dohod. Bylo vícekrát řečeno, že systém interních vnitřních kontrol není dobře nastaven. Jedním z důležitých kroků tedy bylo jmenovat panel interních auditorů ze strany správní rady. Ta, ten panel byl ustanoven a nyní musí předložit svůj plán, který by měl být schválen v březnu na zasedání správní rady, na řádném zasedání rady. Nejprve nebyla obsazena funkce hlavního vnitřního auditora. Já jsem eh, původně nabízel tuto funkci skvělému kandidátovi, který mezi tím ovšem přijal funkci na atraktivnějším místě v Bruselu. Takže to muselo proběhnout potom znovu. Celé to výběrové řízení. A na závěr vám chci říci, že tady netvrdím, že v Cepolu už je všechno ideální, ale myslím si, že jsme dosáhli pokroku a že nyní zajišťujeme eh, právní stát, plníme naše své právní závazky, ale nejsme ještě dokonalí. Já i všichni mý kolegové jsme pracovali velmi tvrdě v minulém roce. Řada z mých kolegů byli Eh, obětmi předchozích chyb. Eh, věřím, že potřebují ještě trochu času, aby tyto chyby napravili. Já věřím, že CEPOL naplnil všechny své závazky a zodpověděl vaše otázky. V podstatě největší výzvou, eh, před kterou stojím, je znovu obnovení důvěry ze strany parlamentu, protože bez toho nezískáme absolutorium a nemůžeme zajistit a poskytovat kvalitní školení a výcvik. Děkuji. Děkuji. Děkuji. wel. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Slovo má pan Fjellner. Pan Fjellner, prosím, žádal jste o slovo. Ano, velice děkuji. Chtěl bych poděkovat jak zástupci správní radě, tak řediteli za jejich komentáře. Tuto kauzu sleduji už trošku déle a pamatuju si, že maminka mi vždycky říkala, že eh, někdo se třeba velice často dokáže vysvětlovat, ale mm, už tak méně často se dokáže omluvit. Já samozřejmě chápu, že ta vysvětlení, která se týkají třeba zeměpisné polohy sekretariátu a tak dále, ty dokážu pochopit, ale domnívám se, že velice často eh, to není plné vysvětlení a ani to není omluva, ale je prostě fakt, že ta agentura je dost malá. Je to malá agentura a přitom se musí vypořádat s finančním nařízením. Není to omluva, protože samozřejmě musíte vždycky poslouchat zákon a musíte tedy mít veškeré kompetence, abyste eh, dodržovali zákon. Nicméně v této souvislosti mě napadá jedna věc. Myslím si, že to eh, u těchto malých agentur asi vždycky bude eh, vypadat takhle. Já jsem se tedy nedíval, jak to vypadá u jiných agentur, které jsou podobně velké, které jsou podobné velikosti. Ale pokud tomu tak je, tak otázkou je, zda to neřešit nějak komplexně. Myslím si, že bychom se možná mohli podívat i na ostatní menší agentury. A otázkou je, zda by nestálo za to je nějakým způsobem třeba propojit, protože jsou zde určité možnosti. Komise navrhla nebo komise nabídla svou podporu těmto menším agenturám. Hovořili jsme také o tom v souvislosti s procesem udělení absolutoria jak to vypadá u těch malých agentur. Nicméně, myslím si, že pokud tyto problémy nevyřešíme, pokud je obtížné je vyřešit, tak proč tyto agentury prostě nespojit s jinými agenturami? Možná by se k tomu mohli vyjádřit naši hosté, a nic, nebo bychom o tom alespoň mohli všichni přemýšlet. Jaké agentury vlastně máme? To byl můj komentář. Děkuji. Děkuji. Nirkai. Já bych rád se zeptal pana kolega, kolegy Fjellnera. CEPOL má určité úlohy, o jejich smysluplnosti se zde hádat nemusíme. Že mají smysl ty úlohy a že v prostoru bez hranic eh, má smysl zachovávat určité policejní složky a společně školit a dodržovat společné standardy a rozšiřovat tak možnosti pro přeshraniční spolupráci. To určitě má smysl a také připravit nové tendence v boji proti kriminalitě, to je samozřejmě správné. A jestli bychom to dělali lépe v rámci vlastní agentury a nebo ve spolupráci s Europolem, to už je samozřejmě druhá otázka. Ale nutné to samozřejmě není nad tím přemýšlet, podle mého názoru. No a v této souvislosti mám radost z nové zprávy účetního dvora, který se, která se objeví ještě tento rok. A účetní dvůr se bude agenturami v této zprávě zabývat zevrubněji. Myslím, že tam objevíme určité náznaky toho, jakým směrem by se ta diskuze měla ubírat. No, když hovoříme o té synergii, je skvělé vždy, když můžeme uspořit určité prostředky, ale myslím, že bychom měli mít na paměti, že věci, které k sobě nepasují, které se k sobě nehodí, není možné k sobě násilně lepit, proto abychom té synergie dosáhli. Myslím, že ta diskuze tedy se vyplatí je potřeba diskutovat také s Cepolem a o Cepolu, ale myslím si, že zpráva účetního dvora nám poskytne určité podklady pro to, abychom tu diskuzi mohli vést eh, na základě více materiálu. A já jsem každopádně ochoten v té diskuzi pokračovat. Rád bych okomentoval obě zprávy, které jsem nyní slyšel ze strany Cepolu, nebo ty příspěvky. A Těším se na reakci, která zazní ze strany komise. Uznávám, že správní rada a vy, pane řediteli, jste začali problémy řešit. To, co zde zaznělo, je podle mě opravdu úžasné. Tedy vyřešit ty problémy, které vznikly v Cepolu. Myslím, že všichni ještě nejsme tak daleko, abychom mohli říci, problémy již byly odstraněni, odstraněny, ale myslím, že eh, jsme na určité cestě optimismu. Jako výbor pro rozpočtovou kontrolu se ale nechá, nenecháme upokojit tím, že budeme hodnotit procesy v roce 2008 a 2009. Vy sám jste, pane eh, řediteli, řekl, že jste byl obětí a že máte nyní tu úlohu ty všechny problémy vyřešit. To samozřejmě uznáváme a myslím si, že to také můžeme zohlednit v tom absolutoriu za rok, eh, ve kterém jste převzal úřad. Ale v současné chvíli se musíme zabývat těmi procesy, které proběhly v letech 2008 a 2009 a musíme analyzovat kroky, které vedly k těm problémům, ale samozřejmě brát v úvahu eh, to, co jste řekl, až v roce, který, za který budeme udělovat absolutorium. Mám otázku na komisi. Jaké důsledky z toho vlastně vyvozujete? Tu jsem tedy položil a odpověď komisaře byla, Eh, opravdu pro mě velkým zklamáním. Já jsem tady jako nový člen Evropského parlamentu a nový člen výboru pro rozpočtovou kontrolu. Všímám si toho, že máme s agenturami určité problémy. No a jaké institucionální konsekvence z toho komise vyvozuje? Na tuto otázku nedostáváme dostatečné odpovědi tak s tím vlastně nejsem ochoten se smířit. Smlouvy jsou jednou smlouvami, ale skutečnost, že máme agentury, které zacházely s prostředky daňových poplatníků nehospodárně a komise z toho nechce vyvodit závěry a důsledky, eh, to je zkrátka neuspokojivé. To je politický proces, který vlastně nechci vůbec hodnotit. Jenom mě to velice udivilo a byl jsem velice nespokojen. Komise nechce vyvodit z těchto nedostatků důsledky. A mě by tedy zajímalo, kdo z těch zodpovědných zástupců, kteří zde jsou přítomni dnes, e, kteří, e, jak o tom diskutují, jak vlastně probíhá ta diskuze v komisi. Kdo vlastně bude klást ty otázky agenturám? Jak to probíhá ve vaší instituci? Jaké důsledky z toho vyvodíte? Dank u, pertinente vragen. Děkujeme. To jsou opravdu trefné otázky. Slovo má paní Andreasne a paní Gresle. Hlásí se pak ještě někdo po paní Gresle? Ne, takže paní Andreasen. <laughs> Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych reagovat na to, co říkal pan Fjellner. Ať už je agentura jakékoliv velikosti, tak každá agentura má důležitou úlohu pro společnost. A myslím si, že řešením určitě není to, že bychom měli ty agentury spojovat mezi sebou, protože pokud nějaká agentura pracuje špatně a vy propojíte s jinou, tak se vlastně ta nekvalita rozšíří. Myslím si, že bychom se spíše měli zaměřit na zlepšení situace v té konkrétní agentuře, která nepracuje dobře, anebo bychom ji prostě měli zavřít, což byl také můj návrh. Takže myslím si, že eh, to bychom měli mít na paměti. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Gresle. Děkuji. Pan kolega Gajer mě přivedl k jedné otázce na komisi. Je tomu totiž tak, že agentury dostávají prostředky z rozpočtu přes komisi, nedostávají je přímo. Znamená to tedy, že komise vnímá sebe, sama sebe jako orgán, který prostředky přisune a potom se to vše svalí na parlament. Když se ale dívám na návrh finančního nařízení, který právě vypracovávám s kolegou Rivelinem, je tam jasně stanoveno, že zodpovědnost eh, agentur leží na komisi. Ano, je tam tedy ne, i právě, že je vyňata ze zodpovědnosti. Znamená to, že agentury jsou vyňaty a vše je takzvaně hozeno na parlament a je potřeba potom se postarat každý sám o sebe, jak si ty věci prosadí. Takže je potřeba dostat jasnou otázku, jak se k tomu staví komise. Um, Děkuji. Děkujeme. Pan Oši? Ne, ne, obracím se na komisi, slovo má pan Gray. Všiml jsem si, že je zde také pan Mariny a rád by promluvil, takže pan Gray. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pouze potvrdit to, že činnost Sepolu je tedy přísně sledována. V září 2010 jsme vypracovali zprávu, která eh, hovoří o přiměřenosti akčního plánu. Tento akční plán bere v úvahu všechna doporučení, která se týkaly postupu pro udělení absolutoria. Bylo tam asi 44 bodů. 19 těchto bodů již bylo splněno, 18 se teď plní, 7 ještě stále čeká na to, abychom je začali provádět, ale to jsou spíše takové drobnější body. Také jsme tam opět eh, přijeli eh, před Vánoci, abychom viděli, zda CEPOL plní svá vlastní doporučení, která se týkala zejména financí. Oni tedy šest eh, již doporučení již provedli, dva ještě byla prováděna a každá ta doporučení vlastně měla ještě určité dílčí cíle. My, my měli jsme tedy za to, že akční plán přinesl jasnost, a i když tedy v některých případech se některé ty dílčí cíle nebo ta doporučení překrývala, tak v podstatě to odpovídalo těm doporučením, která se týkala postupu pro udělení absolutoria. Takže my se tam opět vrátíme příští rok a dále posoudíme pokrok. Co se týče těch obecných komentářů, tak máte pravdu v tom, že agentura je malá, nicméně má nového ředitele, také eh, to, ten vyšší management byl nahrazen, máme zde nový vyšší management, takže je to vlastně úplně jiné personální složení, než to bylo v roce 2008. A i když je to malá agentura, tak stále musí dodržovat pravidla. Je zde 25 stálých zaměstnanců. Možná se tedy můžete ptát, jak může být agentura výkona nebo jak může pracovat, když má tak malý počet pracovníků. Nicméně, pokud se podíváme na to, co má ta agentura za úkol, tak ehm, musíme se zamyslet nad tím, jakým můžeme určitým způsobem pomáhat, aby plnila takové úkoly a zároveň neplnila úkoly, které už třeba plní jiné větší agentury. Na tom právě pracujeme a jsme také zastoupeni i ve speciální pracovní skupině. Také jste se ptali, co jsme se dokázali poučit z této kauzy. Myslím si, že nad, nad, tím, eh, nad tím jsme se zamysleli už v roce 2008, protože už eh, během naší první kontrolní mise jsme detekovali určité problémy, eh, týkaly se funkce správní nebo hovořili jsme o tom se správní rádou, hovořili jsme také o tom s generálním ředitelstvím JLS. Poté došlo k pokroku při řešení a odstraňování těch zjištěných nedostatků. Pak zde padla otázka na efektivnost. Myslím si, že můžeme rozlišovat dvě role CEPOLu. Za prvé je to subjekt, který má na starosti školení policistů, ale zde hovoříme zejména o fungování sekretariátu. Takže ještě právě ta interinstitucionální skupina přemýšlí o tom, jak vlastně zlepšit roli a fungování sekretariátu. Pak zde byla ještě otázka, eh, jak se k tomu komise staví. Jedná se zde o regulační agenturu, nikoli o výkonnou agenturu. U výkonných agentur má komise velký, velkou pravomoc, nicméně u těch regulačních agentur je to jinak. Komise tam má většinou pouze jeden hlas eh, při hlasování, což je tedy dost malý hlas dost malé zastoupení. Čili my můžeme jaksi dohlížet a můžeme tedy poskytovat grant. To znamená, že zároveň eh, kontrolujeme, zda agentura plní všechny podmínky pro to, aby tento grant obdržela. Čili můžeme dohlížet na to, jak je ta agentura řízena, i když máme malé zastoupení při hlasování. Myslím si, že i kolegové to potvrdí, že jakmile jsme oznámili tyto informace generálnímu ředitelství JLS, tak eh, okamžitě jsme to, eh, toho vyplácení grantu změnili a začali jsme to vyplácet ve, v jednotlivých splátkách. Čili určitě není pravda, že komise mm, nepřistoupila k žádné akci. Jakmile jsme měli určité zprávy o auditu, jakmile bylo informováno generální ředitelství, tak jsme se pokusili e, změnit nebo ovlivnit způsob řízení této agentury. A nyní už předám slovo kolegovi. Děkuji. Co se týče monitorování činnosti agentury CEPOL, tak chci říci, že je důležité, aby bylo dodržováno finanční nařízení. Jak víte, tak Evropská komise eh, nemá hlasovací právo ve správní radě akademie. Nicméně, pokaždé, když dojde ke zjištění nějaké slabé stránky, například během auditu, požádá generální ředitelství JLS ředitele a učinilo tomu i v minulosti, že tedy poslalo dopis řediteli, aby eh, se vypořádal se všema doporučeními, která učinila buď komise nebo Evropský účetní dvůr. Například v březnu 2008 po určitých předběžných zjištěních účetního dvora, který navštívil CEPOL, chci ještě připomenout, že ta kontrolní mise se týkala rozpočtu 2007. Takže po, této, po těchto předběžných zjištěních která vzbuzovala velké obavy, protože upozorňovala na různá pochybení, která se týkaly výdajů. Se generální ředitelství Jele se rozhodlo zaslat dopis agentuře OLAF. A OLAF zahájil šetření právě na základě tohoto dopisu. Poté to byla taková, jaksi, takový technický aspekt a také jsme přistoupili k politickému aspektu. V roce 2008 a v první polovině 2009 eh, tuto činnost také podpořilo české předsednictví. V roce 2009 ten bývalý ředitel odstoupil. To znamená, že bývalý ředitel odstoupil v květnu v roce 2009 po zasedání správní rady. Musím také ještě zdůraznit, že problémy, které byly zjištěny v roce 2008, se už vlastně v roce 2009 neopakovaly. Dovolte mi určitý příklad. Například provádění rozpočtu v roce 2009 se zvýšilo na 47% z původních 27%, jak tomu bylo v roce 2008. A jak již eh, nám připomněl pan Gray, tak jsme také sledovali všechny platby, které plynuly do rozpočtu agentury. A vypláceli jsme ty platby pouze v těch v určitých nezbytných splátkách, které eh, vycházely z různých prognóz a z peněžních toků agentury, abychom zabránili dalším rizikům toho, že by ten rozpočet byl zneužíván. Po změně managementu začal CEPOL budovat eh, novou strukturu. Už jsme hovořili o tom, že eh, nové vedení se snaží ze všech sil řešit všechny problémy. A v tomto kontextu komise podporuje agenturu CEPOL, podporuje aby podporuje to, aby vyřešila všechny problémy a aby se stala takovým hlavním nástrojem, který má také splnit cíle stokholmského programu, který se týká školení policistů. Máme zde tu eh, již zmíněnou eh, zvláštní pracovní skupinu, která má eh, trochu pozměnit způsob fungování této agentury, má se zamyslet nad silnými a slabými stránkami všech agentur, včetně těch menších agentur. A co se týče CEPOLu, tak jsme nyní na začátku celého postupu určité, určitého hodnocení toho, jak můžeme zlepšit fungování a týká se to třeba i právní, právního základu a tak dále. Snažíme se o to, aby agentura byla efektivní a aby efektivně poskytovala školení a výcvik. Děkujeme. Děkuji. Slovo má nyní pan Oši. Možná, že budete mít několik poznámek na závěr. Prosím. Velice děkuji, pane předsedo. Eh, vážené poslankyně, vážení poslanci tohoto výboru, já jsem zde poprvé mezi vámi od té doby, kdy jsem byl jmenován, abych působil v Evropském účetním dvoru, kde jsem tedy od dubna. Pan předseda eh, pokud mi tedy dovolíte, tak bych se vyjádřil k některým otázkám auditu, o kterých se zde hovořilo. Eh, doktor Banfi a jeho kolega už řeší řadu problémů, na které se upíje, eh, na které, byla teda, ehm, které byly kritizovány. Týkalo se to eh, zejména různých auditů, různých pochybení, na které jsme upozorňovali ještě několik let – Dále zde byla otázka zákonnosti podmínek, které se týkaly grantů. K tomu jsme se také vyjadřovali již po celá léta. A e, jsou zde dva klíčové body, které vycházejí z nového víceletého akčního plánu, který představil CEPOL. Je to jednak jmenování nového účetního a také nového e, ředitele pro otázky veřejných zakázek. Asi víte, že Evropský účetní dvůr kritizoval spolehlivost eh, účetní závěrky za rok 2007 a 2008. Rovněž jsme také kritizovali eh, kvalitu některých auditních zpráv eh, z roku 2009. Pro malou agenturu může být řešení finančních problémů stačí, když máte dobrého účetního a dobrý účetní systém což nás trošku tedy uklidňuje a také vidíme, že, takže nás právě trošku uklidnilo to, že CEPOL přijal nového účetního. Dále se zazněla otázka efektivnost, efektivnosti. Evropský účetní dvůr si uvědomuje, že má za úkol monitorovat efektivnost této agentury. Myslíme si, že můžeme také přinést další přidanou hodnotu k vaší práci a můžeme zajistit, že peníze daňových poplatníků ze všech zemí Evropy jsou vynakládány dobrým způsobem. V našem pracovním plánu pro další rok bude také nová zpráva, která se týká eh, určitých eh, normativů pro náklady pro všechny agentury Evropské unie a také eh, tedy budeme usilovat o prognózy nákladů a o to, aby agentury pracovaly efektivně, abychom také jim k tomu dali dobrá doporučení. Evropský účetní dvůr nemůže v této fázi bez eh, důkazu říci, zda CEPOL má v budoucnu pracovat tak, jak pracuje v současném formátu. Nicméně, jak jste již zaznělo, naše zpráva bude zcela jistě brát v úvahu všechny tyto věci a také budeme brát v úvahu všechny názory, které jste zazněli. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Slovo má paní Matěje. Doufám, že jako zpravodajka jste nyní slyšela dostatek odpovědí. Nyní závěrečné poznámky. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že se jedná o naše poslední takové malé slyšení k tomuto tématu. Musím konstatovat, a není to vůbec překvapivé, že nový pan ředitel zdědil několik velice nepříjemných záležitostí. Jistě to pro něj byla veliká výzva a opravdu angažovaně přistupuje ke zlepšování situaci. A to po celou dobu, co je v úřadě v Cepolu. Do této úlohy se pustil opravdu s velkou silou a s velkým úsilím, ale myslím, že jsme ještě opravdu vzdáleni eh, nějakému konečnému výsledku. Ale na řešení problémů se pracuje s opravdu eh, velkou energií. No a moje otázka na právní radu byla, co se vlastně stalo, proč právní rada nepracovala Tedy když potřebujete dva roky na to, abyste přišli na to, že ředitel nefunguje efektivně, tak se nedržíte finančního nařízení. Dva roky je opravdu dlouhým obdobím. Eh, jde o kolektivní zodpovědnost, která nebyla opravdu dobře vnímána. Nevím, co říci na závěr. Je mi líto, že komise nemá více kompetencí v otázce CEPOLu, protože ve správní radě nemáme vlastně nikoho, kdo je možné celou věc ukončit. 27 členských států, které mají hlasovací právo, to je výdobytek, který máme eh, až teď. Já jsem ten seznam těch států dostala až nyní, předtím jsem ho neměla. Ale z mnoha různých důvodů, jako je třeba politický důvod nebylo možné se mezi těmi 27 státy zhodnout. A myslím si, že v takových situacích dochází k tomu, že kdyby komise měla hlasovací právo, tak bychom se nedostali do situace, kterou jsme zažili u Cepolu. To je můj osobní dojem z celé té záležitosti. Ano, samozřejmě je potřeba jednou s takovými záležitostmi skončit. Nyní udělujeme absolutorium za rok 2009. A i tuto otázku je potřeba jednou uzavřít. Není potřeba to protahovat a to se týká všech zúčastněných, ale samozřejmě i e, zpravodaje. Myslím, že bychom zkrátka měli ty účetní knihy uzavřít, pokud by tedy pokud tedy nikdo nemá žádné další námitky. Pane předsedající, vy stanovujete pořad jednání, to je také záležitost sekretariátu a já vám to plně přenechávám. Předsedající, děkuji. Ano, Toto nás bude čekat ve čtvrtek. A potom tedy můžeme celou tu záležitost předat panu zpravodaji Stavrakakisi. Myslím, že odvedete dobře svou práci a jednou konečně dospějeme k tomu, že pan ředitel a i předseda správní rady Cepolu k nám přijdou radostně a nebudeme očekávat žádné katastrofy. Doufám, že v té době už bude všechno probíhat dobře. Tím uzavírám bod číslo 6 pořadu jednání a dostáváme se k bodu číslo 5. To je opět zvláštní zpráva Evropského účetního dvora. Jde o zvláštní opatření ve prospěch zemědělství nejvzdálenějších regionů a menších ostrovů v Egejském moři. Je to zpráva číslo 10 z roku 2010. Tuto zvláštní zprávu vypracoval pan Hubert Weber a jeho spolupracovníci. Rád bych nyní poprosil jeho, aby nám přednesl své úvodní poznámky. Potom může promluvit paní Kestinger jako zpravodajka. Paní, pan Weber má slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Pane předsedající, dámy a pánové, členové Evropského parlamentu. Mám radost, že vám mohu představit zvláštní zprávu účetního dvora o zvláštních opatřeních ve prospěch zemědělství nejvzdálenějších regionů a menších ostrovů v Egejském moři. Zvláštní opatření byla přijata v roce 2006 na základě programů, které komise jsou komisi předkládány. A zamýšlí silnější regionální účast, decentralizaci a flexibilitu. Účetní dvůr konstatuje, že zvláštní opatření celkově byla účinná a prospěla zemědělství v postižených regionech a pro tyto regiony měla velký význam. Přesto ale účetní dvůr, co se týče zprávy, zjistil řadu slabých míst. No a to znamená, že v těchto oblastech je potřeba ještě dalšího zlepšení. A to proto, aby byla zvýšena účinnost všech opatření. Možnosti, které nyní máme na základě reformy z roku 2006, vycházejí z decentralizovaného přístupu, ale nebyly dostatečně využity. Máme šestiměsíční fázi plánování a schvalování. Role komise je v tomto období v tom přeskoumat konformitu a koherentnost programů. Místo toho, aby se komise ale věnovala svým úlohám, nepřispívala aktivně ke koncepci těch programů. A to se samozřejmě týká i programů pro následující roky. A co se týče provádění, Eh, účetní dvůr proskoumal eh, programy a opatření, které vykazují nízkou účinnost. V členských státech se zavádí kontrolní systém, eh, který ale není přesně dodržován. Komise se v současné době omezuje na to, že tato opatření hodnotí každých pět let. Toto období je ale příliš dlouhé. Prováděcí zprávy, které sestavují členské státy každý rok, nejsou jednotné a nejsou eh, také eh, obsáhlé tak, aby umožnili komisi eh, ten opravdu funkční systém dohledu. Účetní dvůr proto vypracoval doporučení. Tato doporučení by měla členským státům i komisi ještě lépe vylepšit ta zvláštní opatření. Doporučení se týkají následujících eh, věcí. Jde o podporu členských států při sestavování programů a hlavně tím, že komise je bude informovat o osvědčených technikách a poskytne jim nějaký jednotný rámec pro indikátory výkonu. Ta eh, lhůta by měla být rovněž změněna. Změna by měla nastat také u opatření, která vykazují slabá místa. Tato opatření by měly změnit členské státy a opatření, které mají nízkou výkonnost, nízkou efektivnost, tašena komisí. Dále zamýšlíme zavedení kontrolních opatření. Děkuji za, za pozornost a jsem vám k dispozici pro další otázky. Dank u wel. Uh, bedankt voor de toelichting en het, uh, het uitstekende verslag, mevrouw Kustingen. Velice děkuji za tuto vynikající zprávu. Myslím si, že paní zpravodajka vše prostudovala do nejmenších detailů. Ve, ve své zprávě, pokud se nemýlím, je sedm doporučení. Chcete nyní slovo? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji účetnímu dvoru za tuto zvláštní zprávu o zvláštních opatřeních ve prospěch zemědělství nejzdálenějších regionů a menších ostrovů v Egejském moři. Já zejména děkuji za dobrou spolupráci, konstruktivní debaty. Ta zvláštní opatření mají vést k tomu, abychom zvýšili konkurenceschopnost a posílili regionální integraci v letech 80 až 93, 89 až 93. Vznikly programy, které se zaměřovaly na regionální cíle. Potom v roce 2006 proběhla reforma programu, aby byly jaksi flexibilnější. Ty programy se zaměřily na dva přístupy. Nejprve na e, uvolnění celní pro dovoz určitých zemí Potom eh, se jednalo o podmínky, které, eh, které by měly být shodné pro všechny eh, uživatele v Evropské unii. Potom se, potom se ty programy zaměřovaly na různé dotace, které se zaměřovaly na plochu obdělávané půdy a podobně. Ty programy obnášely v období 2006-2009 1,6 miliard euro. Takže v roce 2006 proběhla reforma a potom probíhala implementace programu eh, ze strany členských států. Nyní eh, k tomu, co říká účetní dvůr, já s ním v podstatě souhlasím a zejména zdůrazním několik bodů. Nejprve kontrolní indikátory. Je dobré, že komise tuto otázku konzultovala se členskými státy. Jsou to tedy ukazatele, které by měly vstoupit v platnost v tomto roce. Je potřeba definovat jednotné ukazatele. A potom paušální dotace, které se e, zaměřují pouze na produkci, tu je potřeba nějakým způsobem přepracovat, protože v určitých regionech e, je potřeba poskytovat paušální dotace, ale samozřejmě je to v protikladu proti jakýmsi udržitelným přístupům. Důležitý je také interval pro hodnocení. V současné době je to pět let. Komise navrhuje zkrácení na tři roky, účetní dvůr na rok. Tento návrh bychom mohli podpořit, ovšem za zvážení následujících aspektů roční proces nemůže poskytnout komplexní analýzu těchto programů, ale o to ani nejde. Tady vlastně jde o přeskum, který zajišťuje, že data, které sbírají členské státy, jsou opravdu nějak analyzovaná a že se nestratí někde v zásuvce. Ta tříletá zpráva, kterou navrhuje komise, tam eh, už jde vlastně o hlubší závěry a samozřejmě bylo potřebné také informačního manažerského systému, který by vedl k efektivnější kontrole vstupu a výstupu. Poslední bod se týká podpůrné role komise. Evropská komise hraje významnou roli při podpoře členských států. Na jedné straně zajišťuje soulad s eh, evropským právem ale také koordinaci se s vnitrostátními orgány. Takže je potřeba společné indikátory. Já si myslím, že je potřeba postupovat společně a pozitivně. Děkuji komisi za vyhodnocení těch potřebných opatření a cituji, potřebujeme vytvořit nástroje pro měření těchto programů, které doposud chybí, zatím něco, co probíhá pouze na malé úrovni, třeba mezi čtyřmi členskými státy, je možné rozšířit na, na celou Evropskou unii. Takže Přeskoumali jsme 24 sektorů a v nich 16 sektorů vykázalo zvýšenou konkurenceschopnost. Navíc ta zvláštní opatření, která tam platí, vedly, vedla ke zvýšení platů zemědělců a dalším zlepšením. Takže je opravdu potřeba prosadit tento nástroj, eh, který zejména v některých oblastech vede k tomu, že potom lidem zajišťuje příjem. Eh, Děkujeme. Má někdo poznámky, chce někdo promluvit? Nevypadá to tak. Takže se obrátím rovnou na komisi. Myslím, že pan Boršar je přítomen za komisi. Promiňte, říká předsedající, pokud špatně vyslovuji vaše jméno. Já sám jsem se nyní zaměřil na ty odpovědi komise a na doporučení účetního dvora. Jste reagovali naprosto pozitivně, ale úplně jasné mi není následující. Navrhujete pozměňovací návrhy k některým nařízením, ale jak to vypadá s časovým harmonogramem? Byly již předloženy nějaké návrhy? A kdy se to opravdu uskuteční, kdy se ty věci ocitnou v dokumentech a kdy se dostanou do parlamentu? Slovo má pan Boršart. Děkuji, pane předsedo, paní Kostoně, paní Hermer. A další přítomní. Nejprve bych rád poděkoval účetnímu dvoru a také samozřejmě paní Köstinger za eh, všechny připomínky a doporučení. Veškerá doporučení považujeme za hodnotná. Co se týče společného cíle dalšího zlepšování programů eh, pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři. Já věřím, že to eh, předáme tak, aby se dostali do dalších legislativních návrhů, které už komise předložila i parlamentu a e, které se zabývají těmito zvláštními opatřeními ve prospěch zemědělství v těchto oblastech. Takže ten návrh už je na stole a já si myslím, že všechno toto doporučení se do něj zapracují. Určitě tedy budou součástí diskuse. Já si myslím, že se asi všichni shodneme na tom. A také, když se podíváme na e, článek 369 e, o fungování Evropské unie, který explicitně říká, že specifická opatření pro prospěch zemědělství nejzáležitějších regionů a pro poskytování určitých produktů je, je potřeba těchto opatření. Takže proto i máme tedy program pro ty malé egejské ostrovy. Proběhla reforma, to bylo v roce 2006, jak už o ní hovořil i paní Weber, pan Weber. Tato reforma zavedla decentralizovanější přístup, který se zaměřil na větší regionální účast. Ženské státy jsou nyní zodpovědné za návrh, zprávu a monitorování daných programů. To považujeme za nejlepší způsob, jak přizpůsobit programy eh, stávajícím regionálním potřebám. Účetní dvůr ve svém auditu vyhodnotil rozsah reformy 2006, nakolik vedla k efektivnějšímu poskytování evropské pomoci těmto oblastem. Zaprvé bych zdůraznil velmi dobrou spolupráci a konstruktivní přístup tohoto auditu. Bylo tam jen velmi málo sporných bodů v celém auditním procesu a komise ve většině vítá všechna doporučení, takže já si myslím, že to bude dobré pro eh, vývoj eh, programu POSEJ v budoucnosti. Komise zejména vítá závěr účetního dvoře, dvora, že tato zvláštní opatření jsou účinná a důležitá pro dané regiony. Jak jste říkal i vy, pane Weber, to neznamená, že jsme se shodli ve všech bodech. Některá doporučení, eh, o těch hovořila už paní Kestinger, mohou vést k dalším úvahám. Já se k ním teď ještě vrátím v pěti bodech. Takže za prvé se týká spolupráce s členskými země, co se, zeměmi, co se týče e, efektivnosti a monitorování. Zase se to vrací k těm reformám z roku 2006, kdy jsme přenesli zodpovědnost na členské státy, které si nyní ty programy sami definují. A my si myslíme, že to je nejlepší způsob, jak zajistit, že budou existovat konkrétní opatření, které se zaměří na konkrétní potřeby daných regionů. A také je pravda, jak říkala paní Kestinger, že stále je možné zlepšovat určité oblasti, například postoj komise. My se o to pokusíme dvojím způsobem. Za prvé budeme šířit eh, nejlepší eh, ověřené postupy. To se vlastně, mm, to může proběhnout i prostřednictvím zprávy eh, o tomto programu POSEJ. Tam byly zmíněny některé nástroje, které nyní chceme uvádět v praxi. Ale ještě snad důležitější věc je, že už jsme navrhli harmonizovaný rámec pro společné ukazatele pro monitorování e, výkonu ještě efektivněji. Tyto společné ukazatele zahrnují zejména informace o hospodářském vývoji, například e, různé změny v dané oblasti, e, počty kusů dobytka a podobně ale také vývoj zaměstnanosti v dané oblasti. Druhé doporučení se týká eh, procesu eh, výročních revizí v členských státech. Zde je také potřeba zefektivnění a komise také chce zohlednit doporučení účetního dvora a sice tak, že zefektivníme postup eh, zapracovávání změn do eh, těch výročních programů. Například tady máme jeden návrh, a sice, že změny, které členské státy navrhují každoročně, bude komise schvalovat bez toho, aby přijala formální Eh, rozhodnutí komise, což trvá dlouho. Takže to budeme schvalovat, nikoli však tím formálním procesem přijímání rozhodnutí komise, protože to trvá příliš dlouho. A také chceme využít doporučení účetního dvora, kdy odročíme dobu či prodloužíme tu dobu, kdy eh, členské státy předkládají své návrhy o dva měsíce z srpna na říjen, v podstatě na konec září. To jim snad umožní, aby mohli eh, provést veškerou přepravnou práci a kontaktovat všechny zúčastněné strany. Další důležitá věc jsou hospodářské analýzy, které mají zajistit potom udržitelnost. My zde souhlasíme se zpravodajem o tom, že zapojení e, zúčastněných stran je obrovsky důležité a myslíme si, že ty e, dva měsíce pomohou tomu, aby se zúčastněné strany lépe zapojily. Také už jsme členským státům doporučili, aby postupovali strategičtěji, když navrhují určité změny těch programů. Mělo by to být strukturálnější, mělo by, mělo by to mít dlouhodobější dopad a zaměřit se na konkrétní potřeby daných regionů. Za čtvrté máme společné monitorovací ukazateli a e, výroční e, hodnocení výkonu. Opět už bylo řečeno, že to pětileté období je příliš dlouhé, roční období je zase příliš krátké. Takže já si myslím, že s tím, díky tomu přístupu společných ukazatelů, to společné monitorování je, určitým, eh, je určitě dobrým postupem a myslím si, že bychom eh, se měli zaměřit na to, abychom to zvládli každoročně tak abychom se zaměřili na ty opravdové potřeby. A je pravda, že tyto ukazatele a členské státy přijali závazek, budou platit už od tohoto roku. Takže jsou nastaveny a umožní harmonizovanější přístup při hodnocení zpráv, který doposud chyběl. Komise ovšem trvá na tom, že nemůžeme hodnotit ty pro, pro, programy každoročně do hloubky. Potřebujeme tam víceletý přístup a e, dnes ten víceletý přístup je tedy pět let. My bychom se toho zatím přidrželi, ale zaměříme své snahy na to, abychom měli přístup, který se bude zakládat na těch harmonizovaných ukazatelích. Jinak, komise tedy spolupracuje s členskými státy na zlepšení. Já si myslím, že zde ovšem účetní dvůr byl příliš kritický, protože my se opravdu snažíme, máme pravidelný eh, kontakt s členskými státy, s těmito nejzdálenějšími regiony. spolupráce je dobrá v celé řadě oblastí a my můžeme říci, že uděláme všechno pro to, abychom navázali ještě užší spolupráci, abychom institucionalizovali určitou spolupráci, kterou už máme. A ještě poslední připomínka, protože to zdůraznil pan Weber. Když účetní dvůr řekne komisi, vy, jste se, vy máte zajistit, aby eh, ty programy byly v souladu s nařízením. Vy jste se v tom ale, na tom ale aktivně nepodíleli. Nepomáhali se členským státům v navrhování těch programů. Já si myslím, že zde je zřejmé, že v první řadě je naším úkolem zajistit, že náklady v rámci těchto programů jsou v souladu s právním rámcem protože ta reforma předpokládá delegování pravomocí či zodpovědnosti za stanovování těchto programů na členské státy, je to jejich zodpovědnost. My samozřejmě jsme ochotni pomáhat členským státům tam, kde je to potřeba, tak, aby dosáhli větší účinnosti svých programů. My to určitě i dělat budeme. Teď se ještě dostávám k tomu, co říkala paní Köstinger. A jsem, myslím, vyčerpal eh, všechny vaše otázky. Ještě jednou tedy děkuji účetnímu dvoru i paní Köstinger a na závěr řeknu, že jsme ochotni implementovat tato doporučení, pokud už jsme tak neučinili. Taky de... Velice děkuji. O slovo se přihlásili dva kolegové, pan Gajer a pan Muldr. A poté také dám samozřejmě slovo paní Kestinger a nyní nejprve pan Gajer. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych rád srdečně poděkoval paní zpravodajce a také panu Webrovi. Děkuji za zajímavý výklad. Když jsem si teď vyslechl komisi, tak mi přece jenom vytanuli na mysli tři otázky. Možná, že je to dáno těmi různými spory, které máme se zástupci rady ohledně rozpočtu a uspořádání rozpočtu, ale e, z vašeho výkladu jsem pochopil, že efektivita e, u členských států, co se týče zodpovědnosti z těch programů není pro vás uspokojivá. A moje otázka je, je zde nějaká možnost zlepšení z pohledu komise a pokud ano, jak tato možnost zlepšení vypadá? No a druhá věc je technického věcného charakteru. E, to, co se týče té výměny e, dobrých zkušeností, osvědčených praktik, je podle mě dobrý názor. A mě by zajímalo, následující. Produkty a místa, o kterých hovoříme, jsou velice rozdílné, ale jak je možné vůbec si vyměňovat zkušenosti o dobrých praktikách? Je vůbec možné ty regiony srovnávat a pokud ano, tak na jakém, záko- na jakém základě? No a třetí otázka směřuje k panu Webrovi a, na uče- a k účetnímu dvoru. Zajímalo by mě, jestli je způsob, jakým se vynakládají e, prostředky proto, aby se dosáhla konkurenceschopnost a trvalá, udržitel, trvalá udržitelnost. Je ten způsob dobrý, je nejlepší, anebo máte další rady, které byste mohli komisi udělit? Takže pokud byste chtěl okomentovat ty první dva body rovněž, měl bych také radost. Děkuji. Thank you, uh, President. I am not too Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Já sám e, nejsem plným expertem na nejvstálenější regiony ani na e, společnou zemědělskou politiku. Nicméně jsem si přečetl tuto zprávu a hovoří se zde o tom, že vlastně ta nejvstálenější regiony v podstatě nemají takové možnosti a je zde vlastně výjimka pro Řecko. Překvapil mě bod 46, kde se hovoří o tom, že částka, kterou dostávají příjemci, e, je dost malá. Průměrná platba je asi 203 eura na příjemce ročně, ale většinou je to 58 eur ročně. Takže kdybych já byl zemědělcem a každý rok dostal 58 eur na to, abych zvyšoval svou konkurenceschopnost a tak dále, tak eh, bych dost pochyboval o tom, že to je vůbec možné s tak malou částkou a nevím, zda vůbec stojí za to spustit celou mašinérii všech různých kontrol a tak dále, když nakonec ten příjemce dostane v podstatě prakticky nějakých 60 eur ročně. Já bych se asi domníval, že to není příliš rozumné, ale Možná, že se mýlím. Děkuji. Čili máme zde tři otázky na komisi a jednu otázku na pana Webra. A pak zde ještě otázky od poslanců. Protože pan Gajer se ptal německy, tak eh, si dovolím odpovědět německy. Ano, máte pravdu, pane Gajere. Ta efektivita členských států eh, u těch programů, eh, tu můžeme nahlížet kriticky. Členské státy měly totiž možnost po té reformě zachovat programy, které běžely a udělat změny jen v některých bodech. Bylo by určitě lepší v některých případech prověřit vše a zavést nové programy. Ano, ale eh, tuto možnost státy měly a tato reforma jim ji ponechala. Naší úlohou je, a proto také souhlasíme s částí těch doporučení, že musíme členské státy, které si tuto možnost vybrali, a to samozřejmě nejsou všechny, postoupit o krůček dále. Musíme je přimět tomu, aby mm, postoupili o krůček dále a aby věcně přeskoumali ty programy a dospěli k nějaké větší změně těchto programů. Samozřejmě v souvislosti se zvýšením efektivity, ale nemůžeme členské státy kritizovat příliš silně, protože tuto možnost měli a tu možnost jsme akceptovali a komise ji také přijala jako platnou. No a co se týče výměny zkušeností o osvědčených praktikách, máte pravdu v tom, že ty regiony jsou rozdílné a nejsou srovnatelné. Nemůžeme to samozřejmě nazírat paušálně. Ale co udělat můžeme, je následující. Jsou zde základy, ze kterých můžeme vycházet. Například, jakou formu subvencí bychom měli použít. Paušální, plošné subvence nebo nějaké specifické subvence. A tak tady ta kritéria můžeme stanovit stejně u všech regionů. Je možné se zaměřit na to, kde mohou dobré osvědčené praktiky hrát roli v, ve všech regionech, anebo je možné vzít nějakou část, seznámit s ní ostatní, část, která velice dobře fungovala, pokud jsme samozřejmě přesvědčeni o tom, že by mohli toto opatření rovněž využít. Takže tolik tedy k těm osvědčeným praktikám. That was the third question. A ta třetí otázka. Máte pravdu, že, tě, že ty nejvstálenější regiony mohou požádat o výjimku, vlastně nemusí být členy společné zemědělské politiky. Nicméně jde o to, že ty platby pro nejvstálenější regiony jsou rozdílné je zde e, většinou taková, vlastně ta základní platba je oddělená, je to většinou těch, jsou to dvě, dvě, 203 eur, ale pak jsou zde ještě další doplňkové platby, to znamená je důležité podívat se na tu celkovou částku, která nakonec e, e, přijde tomu zemědělci. To znamená, že jde o to, že vlastně je zde mnoho zdrojů financování, jsou zde ty oddělené platby, vázané platby, Dále jsou zde ještě různé doplňkové platby ze strany státu a nakonec vlastně ten zemědělec získá tu celkovou částku. Samozřejmě, že zůstává otevřená ještě otázka, jestli jde jen o část příjmu zemědělce a pokud, když zemědělec dostává o 50 eur navíc, jestli to má nějaký systém, smysl ten celý ten systém. Pane Weber, nyní můžete zareagovat na třetí otázku pana Gajera. Děkuji vám, pane předsedající. Velký filozof Leibniz hovořil o nejlepším světě všech světů, ale přesto v něm existují ještě možnosti na zlepšení, no a podobně je to i zde. Myslím si, že když budou prosazena ta doporučení, která jsme představili, bylo by to dobré. No a možná něco stručného k tomu zemědělství. Já jsem se sám účastnil té prověrky eh, v Řecku a je potřeba říci, že se jedná často o malé zemědělce, o malé pěstitele oliv, eh, kteří se snaží v té suché krajině udržet ty stromy při životě. A oni nás ujišťovali o tom, že 80 eur je pro tyto zemědělce opravdu velká částka. Um, Děkujeme. A na závěr má slovo paní Kestinger. Děkuji vám, pane předsedající. Ještě jednou bych ráda poděkovala panu Weberovi a ostatním myslím, že celou věc eh, ujasnili a poskytli nám řadu vyjasňujících odpovědí. Ráda bych poděkovala také kolegům, kteří se přihlásili o slovo s poznámkami. Myslím, že panuje široký konsenzus mezi parlamentem, účetním dvorem a konsenzí. Zhodneme se v tom, že tato opatření musíme hodnotit i nadále, musíme provádět jejich přeskum a musíme je eh, směřovat specifičtěji tam, kde je jich potřeba a kde dospějí těm koncovým uživatelům. No a v tomto smyslu zapracuji eh, doporučení a hodnocení komise a chopím se jich. Eh, respektive ještě se nad nimi zamyslím a ještě jednou za ně děkuji. Děkujeme. Tím jsme uzavřeli pořad jednání, který máme pro dnešek. Zítra začneme v 9 hodin. Zítra se dostaví Patrin Day, generální tajemnice komise. A dnes jsme měli k dispozici hodně času, práce mohly proběhnout klidněji, ale obávám se, že zítra budeme mít více práce a méně času. Proto prosím všechny kolegy, aby se dostavili v 9 hodin, abychom mohli začít včas. Začne tady paní Dej, takže přeji všem pěkný večer a na viděnou zítra.